Okay, shall we start? Kolegové, mm, začneme. Omlouvám se za pozdní začátek. Jako obvykle jsem eh, běžela z jiné schůze. Eh, Ráda bych vám navrhla dvě změny k pořadu jednání bod 7 a 8, to znamená přizpůsobené společné vízo, vízové politiky musou, musí být posunuty a potom o 15 minut dříve se musíme zaobírat těmi dalšími body o 50 minut. A eh, to znamená, Máte někdo nějakou námitku? Ne, takže můžeme považovat pořad za schválený. Eh, dnes budeme mít tlumočení ve všech jazycích eh, s výjimkou galštiny. A co se týče upozornění, doporučení pro koordinátory, eh, První feedback z schůze z 26. dubna najdete ve vašich podkladech. A druhou poznámkou je, že pan Bodil Valero byl jmenován zpravodajem týkající se dohody o statutu Frontexu mezi Evropskou unii a Albánií. a protože je to mezinárodní dohoda, tak tomu musíme my dát náš souhlas. Takže můžeme tedy e, schválit toto doporučení koordinátoru. Ano, nevidím žádné námitky. E, potom akty přenesené pravomoci a akci 7. května komise schválila nový akt přenesené pravomoci Eh, týkající se směrnice 849 z roku 2015 s technickými standardy týkající se kritérií pro jmenování kontaktních bodů pro eh, elektronické služby týkající se fungování. Základní akt je směrnice týkající se prevence využívání finančních systémů pro účely eh, boje proti praní špinavých peněz a eh, všichni členové Libe se dozví, eh, jak, jakmile tato zpráva bude zpracována, budeme potom mít dva měsíce na naše vyjádření a lhuta pro vznášení námitek je 28. května ve 12 hodin. Takže máte-li nějakou námitku, prosím pěkně, napište váš návrh předsedovi a nechte to vědět sekretariát. Potom tři implementovaná rozhodnutí, tedy v navržení první se týká opatření pro přístup k datům do eh, systému vstupu a výstupu v příloze, a druhé přílohy týkající se údajů opět v systému eh, vstupu a výstupu, dále opatření v příslušných přílohách. A základním aktem pro všechny tyto tři záležitosti je příslušné ustanovení 226, které zavádí tento systém entry. Eh, vstup, výstup. Opět to zjistane, dostanete samozřejmě v příslušných news a máte-li něco k tomu do 21. května, to zkomunikujte sekretariátu. A to nás teď přivádí k bodu 2.3 našeho pořadu a to je prezentace z právě z roku 2017. Představí paní Marta Balestero, která je předsedkyní konzultativního fóra Frontexu týkající se základních práv a je šéfkou UNHCR, liaison, um, čili kontaktní kanceláře. A dále tady mám pana Stefana Kesslera, který je předsedou konzultativního fóru Frontexu eh, týkající se zásadních práv a zároveň Eh, zástupce organizace Jesuit Refugee Service. Já vám dám slovo. A, okay, dík. a paní Balastro, eh, vy budete mluvit jako první. Dobré odpoledne, děkuji. Paní předsedající, nejsme tady poprvé, ale jsme vděční za pozvání, těším se na tuto debatu, která se bude týkat našich aktivit v roce 2017. Jako poradní fórum jsme poradním tělesem pro Fort Frontex, jak opakovaně uvádíme v našich zprávách. Nemáme ani mandát, ani kapacitu na to, abychom sledovali eh, aktivity Frontexu z hlediska lidských práv a něco podobného. Ale i nadále budeme pokračovat v naší práci, to znamená pojmenovávat rizika a e, vyzývat Frontex, aby vždy e, ve svých aktivitách e, posiloval lidská práva. Měli jsme několik takových příležitostí v uplynulých letech a vzhledem k různým změnám a změně mandátu agentury těch příležitostí bude ještě mnohem více i vzhledem k eh, strategii jednotného střežení hranic. Takže i nadále budeme vyzývat Frontex eh, k respektování lidských práv. Vzhledem k tomu a vzhledem k omezenosti našeho mandátu chceme také poukázat na významnou úlohu eh, inspektorky pro lidská práva a jejího týmu. Ona se trvalé angažuje, angažuje Eh, v tomto a pečlivě sleduje práci Frontexu. Všichni jste dostali kopii zprávy, kterou jsme vydali minulý týden a my se upřímně těšíme na debatu za chvíli a před debatou já a Stefan jenom poukážeme na některé části této zprávy. Nejprve návraty, to se týká rozšířeného mandátu a rozšířených aktivit, které Frontex eh, v tomto směru provádí. Eh, vysoké procento návratů máme. My jsme sledovali tři různé návratové operace. Eh, my jsme se zaměřili ve svých návštěvách na důležité činnosti agentury, protože chceme pochopit, jak funguje, tak abychom eh, vypracovávali relevantní doporučení, která by skutečně měla dopad na aktivity agentury. A na základě těchto pozorování eh, jsme vedli řadu debat jak s vedením Frontexu, tak s jeho řídící radou eh, vzhledem různých, ke schválení různých postupů a různých pojistek v kontextu návratových aktivit a readmisí. Vzhledem eh, k rozšiřování Frontexu, to je oblast, jak jistě pochopíte, i nadále budeme pracovat během roku 2018. Druhý aspekt, na nějž chci upozornit, je ochrana dětí. Ve zprávě se dočtete, že jsme vydali podrobná eh, doporučení, která se týkají ochrany dětí i doporučujeme určité politiky jako pojistku pro děti eh, v rámci agentury a také spolupracujeme s inspektorem pro eh, základní práva v tomto směru, o tom také bych s vámi ráda hovořila a vypracováváme komplexní politiku pro Frontex tak, aby Eh, ta bezpečnost dětí byla vnímána jako průřezová eh, záležitost a ne jen jako něco ojedinělého, jako nějaký, eh, nějaký izolovaný cíl. Třetím aspektem aspekt, který váš výbor podporuje, a to je mechanismus jednotlivých stížností, který byl schválen v rámci nového nařízení. Pokračujeme podporovat a vyzývat Frontex ke schválení nových pravidel a strategii jejich šíření, tak aby eh, vlastně naše doporučení byla lépe prováděna inspektor, inspektorka pro uh, základní práva uh, se zcela jasně vyjádřila, když hovořila s tímto výborem a uh, vyjádřila znepokojení, že jenom 19 takových stížností bylo podáno a pět z nich bylo schváleno nebo považováno za, za, za proveditelné. Takže budeme o té strategii pro rozšiřování eh, nových pravidel hovořit i v blízké budoucnosti. A čtvrtou oblastí, ještě předtím, než dám slovo Štefanovi, je rovnost mužů a žen. Eh, tomu se věnujeme eh, od roku 2015. I letos eh, jsme doporučili Frontexu, aby dbal na rovnost mužů a žen. Je tam seznam deseti konkrétních akcí, které jsou podrobně popsány v naší zprávě a jedním z důvodů, proč na to poukazuji, je to, že tato doporučení byla uvítána a pozitivně přijata Frontexem. Už jsme hovořili s vedením Frontexu o rozšíření e, aplikace těchto doporučení a velice si toho vnímá, e, vážíme. Podporují snahu v oblasti zrovnoprávňování mužů a žen v jejich práci. Teď dávám slovo Štefanovi. já budu druhou částí jakéhosi duetu, eh, v rámci nějž vám eh, představíme eh, naši zprávu. Kolegyně již poukázala na důraz skladaný na lidská práva, na základní práva, na propagování základních práv ve všech činnostech Frontexu a v tomto kontextu chci zopakovat jakousi mantru, která často zaznívá i v tomto výboru, že e, vyzýváme k alokaci dostatečných, dostatečných pracovníků, e, dostatečně kvalifikovaných e, kteří by se zabývali základními právy. Méně než 2% pracovníků ve Frontexu se jimi zabývají. Vzhledem eh, k tomu, jak se rozšiřuje mandát a povinnosti této agentury, toto nestačí. Také když se podíváte na jaký dopad na základní práva eh, aktivity Frontexu mají chci také říci, že většina pracovníků, eh, kteří pracují pro úřad pro základní práva, poskytují technickou podporu Frontexu. Jedná se tedy o inspektorku pro základní práva i o její pracovníky. A oni spolupracují s Frontexem v otázkách základních práv. Podle nás se tato situace musí změnit, je potřeba lidské kapacity navýšit, jak co se týče počtu, tak eh, kvalifikace. Za druhé, stále ještě s Frontexem vedeme debatu o podrobnostech spolupráce s třetími zeměmi. Turecko a Libye jsou skvělými příklady toho, jak eh, vlastně obtížná ta spolupráce může být. Víc eh, o tom v této chvíli mluvit nechci. Také je potřeba stále mít eh, na paměti otázku ve Středomoří, zvlášť co se týče nevládních organizací a jejich záchranných činností. Rád bych vyzval každého aktéra, který se zabývá vyhledávacími a, a, a záchrannými operacemi, aby byla, aby byla poskytována priorita ochraně životů a bezpečnosti migrantů na lodích. To je naší absolutní prioritou. Zároveň jsme opakovali e, naše znepokojení, co se týče aktivit Frontexu. E, v Maďarsku a e, maďarská, maďarská právní úprava a provádění i nadále e, vlastně zhoršily situaci na poli lidských práv v oblasti e, aktivit Frontexu v této zemi. A co se týče přepracovávání základního směn z textu Strategie pro lidská práva, jestli si na něj vzpomenete, máme strategii pro základní práva která eh, už nějakou dobu platí a je potřeba ji přehodnotit. My jsme vyjádřili eh, naši ochotu podpořit eh, tuto práci v analýze a přehodnocování této strategie. Rádi pomůžeme. A cílem musí být, aby strategie pro lidská práva, pro základní práva odpovídajícím způsobem reflektovala eh, cíle, a úkoly a postupy Frontexu. Děkuji. Myslím, že téměř všechny poslance zde máme, ale všichni se hlásí o slovo. Toto je skutečně zřejmě eh, vysoce aktuální téma protože se točí kolem klíčových hodnot Evropské unie a je znepokojující, když vlastně vám eh, nasloucháme to, co jste nám řekli. Eh, sedm kolegů eh, se hlásí o slovo Birgit Zippel. Děkuji a děkuji za tu prezentaci. Zprávy po vašich prezentacích máme někdy dojem, že Eh, úřad pro základní práva je pouhým alibi pro všechno, co se ve Frontexu děje. Proč tomu tak je? Zaměřím se na dvě otázky. Jednou je to, že eh, vlastně tady sledujeme určitou rezervovanost nebo neochotu eh, Frontexu odpovídajícím způsobem personálně vybavit úřad pro základní práva, protože tento úřad nemá základní kapacity, které potřebuje k plnění svých úkolů a e, také k plnění e, povinností Frontexu na poli základních práv. A e, oba dva řečníci také poukázali na to, že stále ještě fórum nemá dostatečný přístup k informacím, zvláště co se týče informacím, o operacích a nástrojích použitých. Takže co se týče kritických bodů, potřebujeme řešení, co je možné udělat, jak to vidíte vy a co my jako Evropský parlament můžeme pro podporu vaší práce udělat, jak najít řešení eh, této kritické situace. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za prezentaci. Výroční zpráva Poradního fóra uvádí, že Frontex signifikantním způsobem snížil počet eh, úředníků a aktiv. Eh, jsou zde nějaké informace o tom, jaký je zde počet eh, těch pracovníků, kteří ještě v tom Maďarsku tedy zůstali? A jak to vypadá v Chorvatsku? Byla tam obdobná opatření, kde také bylo zdokumentováno porušování lidských práv eh, v uplynulých letech ze strany nejrůznějších aktorů. Eh, Výkonný ředitel Frontexu navrhl, že přítomnost Frontexu by mohla přispět k tomu, že by se minimalizovalo používání násilí na hranicích a také by to mohlo vést dokumentování eh, okolností přímo na místě. Je vám známo, že by Frontex dokumentoval nějaké případy porušování lidských eh, práv eh, uchazečů o azyl v Maďarsku a Chorvatsku? Pokud ano, eh, existuje k tomu jakákoliv zpráva, která by byla dostupná veřejnosti? Protože nedávné události poukázaly na riziko Frontexu v souvislosti s porušováním lidských práv v Syrii. V roce 2017 více než 3200 eh, případů navrácení z Chorvatska do Srbska pro, bylo provedeno nezákonně, zatím, co z Maďarska bylo takto vyhoštěno na 14 osob. Vycházíme ze zprávy UNHCR. Navíc aktivisté zdokumentovali několik případů, kdy úředníci Frontexu prý se zapojili nebo byli svědky násilí vůči uchazečům o azyl. E, ví o tom vaše poradní fórum a existují nějaké doklady v interní dokumentaci Frontexu o těchto e, případech a jak reaguje agentura Frontex na toto obvinění? Děkuji paní Kiniči. Děkuji vám. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala našim hostům. A to nejenom z nějaké zdvořilosti, ale chci vám upřímně poděkovat z konkrétních důvodů, mimo jiné proto, že ve své zprávě řešíte ochranu nezletilých. Je to jedno z téma, kterými se v Evropském parlamentu zabývám já a kdy poukazuje na to, že na nezletilé migranty je třeba v první linii třeba nahlížet jako na děti a jako takové je chránit. A už bylo zdůrazněno, že zde potřebujeme komplexní strategii, aby byla skutečně zaručena ochrana nezletilých. Nedávno jsme si připomněli vlastně výročí sdělení komise a přijali jsme usnesení na plénu, kdy jsme opět usilovali o to, aby závazky vůči nezletilým migrantům byly účinně uplatňovány od samého začátku, aby zde byl někdo, kdo je specializován na ochranu nezletilých a další opatření. Chci se zeptat, v čem ještě spočívají jakési kritické body, co ještě můžeme udělat dalšího, abychom vás podpořili ve vaší činnosti tak, aby se opravdu dostalo té ochraně e, nezletilům, na které mají nárok. Děkuji, paní Gomeš. Děkuji našim hostům a dovolte mi, abych položila náležit následující otázku a sice můžete poskytnout více detailů k situaci, který, které jsme svědky v Libii, protože naše ženské státy se snaží svým způsobem ignorovat a platí to vlastně i pro Evropské unie a eh, její instituce, protože se tváří, že tam prostě školí místní síly, místní ozbrojené síly, ozbrojené složky aby pomáhali řešit eh, problematiku uprchlíků a migrantů, ale víme, že tyto síly jsou vlastně milice, které nyní mají možnost ještě vlastně více utiskovat migranty a uprchlíky. Můžete nám tedy říci něco bližšího k této problematice? A co bychom zde mohli udělat? Tak, abychom Eh, členské státy vyzvaly k zodpovědnosti a také vyzvaly k zodpovědnosti evropské instituce, které popírají tu skutečnou situaci v Libii. A vy víte lépe, co se tam děje. A potom otázka Maďarska. Už to zde zmínil také pan Kessler, že Frontex, jak jste uh, zmínil, vlastně zde riziko, že Frontex eh, bude zapojen do porušování lidských práv za ně zodpovídá maďarská vláda. A myslím, že zde bychom tedy potřebovali vědět více, jak to vidíte vy a co se tam vlastně děje. Děkuji. Děkuji, paní Spinelli. Hm, děkuji. Já bych chtěla srdečně poděkovat za ty dvě prezentace zástupců porodního fóra a chci také poukázat na to a potrhnout to, co říkala paní kolegyně Sipl. Myslím si, že zde existuje možnost, jak se vyhnout tomu, že by naše funkce byla čistým alibi. Musíme prostě hovořit jasně a být transparentní. A myslím, že to většiníte. Například jste jasně požádali o více personálu a lepší přístup k podkladům. Ale myslím si, že existují ještě další oblasti, kde je třeba se možná ozvat výraznějším jazykem. To by asi bylo užitečné. Například co se týče toho navracení směrem do Libie. Ve vaší zprávě se uvádí, že jsou zde určitá znepokojení, some concerns, ale není to uvedeno konkrétně. Ehm, jsou zde znepokojení určitých organizací, které jsou také zastoupeny ve vašem poradním fóru. A já bych tedy chtěla vědět, kdo ve vašem poradním fóru vyjádřil toto znepokojení a jak konkrétní nebo přesně ta znepokojení vypadají, protože to z té zprávy nevyplývá. Tam se hovoří o násilí, o incidentech, ale víte dobře, že tam dochází ke znásilňování, k úmrtí, k otročování. Nestačí tam napsat jenom všeobecnou formulaci, tam je třeba se vyjádřit jasněji. A potom také otázka vazby mezi konstatováním, že do Evropy přichází méně migrantů, ale zároveň se zvyšuje počet smrtelných obětí na moři. To jsou dva faktory, které ve vaší zprávě zase nevynikají tak jasným způsobem. O tom zvýšené umrtnosti na moři se nehovoří, ale možná, že je to tím, že to je ta zpráva za rok 2017. A pak bych měla ještě poslední otázku, to se týká přístupu k informacím. Právě co se týče také těch pobřežních hlídek. Před dvěma týdny zástupce komise Matias Zel uvedl zde v souvislosti s tím eh, dohledovým mechanismem eh, v rámci dohledu nad případným eh, porušování základních práv v rámci operace Sofia, že poradní fórum obdrželo zprávu, které se týkalo tohoto dohledového mechanismu. Obdrželi jste tu zprávu? A je ta zpráva také přístupná veřejnosti? Protože to tady alespoň na výboru před 14 dny tvrdila komise. Děkuji. Děkuji, paní Keller. Děkuji vám. A také vám chci poděkovat za vaší práci na poradním fóru, která je opravdu velice důležitá a bojoval za to celý náš výbor, celý náš parlament, stejně tak jako bojujeme na to, za to, aby zde byla ta instituce eh, pověřence pro lidská práva. Myslím si, že to je opravdu velice důležité. A pokud a není možné, aby eh, tato osoba eh, naplňovala eh, svoji práci, protože zde je nedostatek personálu. Víme, že ta funkce také vznikla až poté, co, jak bych to řekla, tento výbor na to více zatlačil. Teprve potom byl Frontex ochoten vůbec jmenovat někoho do takovéto funkce. A možná bychom tedy opět měli poukázat na to, jak důležité jsou ty hm, dvě instituce, poradní fórum i ta osoba pro lidská práva. A možná bychom mohli napsat dopis do eh, Frontexu na toto téma a že by také jste měli dostávat na poradním fóru eh, důležité dokumenty, například strategie základních práv a další dokumenty, kde zmiňujete ve své zprávě, že se k vám nedostaly náležité informace a že také by se neměla ignorovat doporučení poradního fóra, protože je pěkné poradní fórum mít, ale pokud eh, vaše doporučení budou málo kdy zohledňována, já vím, jak je to třeba s tou genderovou strategií, tam to funguje celkem solidně, ale i v ostatních oblastech je důležité, aby se o nich aspoň hovořilo a možná, že Frontex nemusí zohlednit úplně vše, co mu je doporučeno, ale alespoň by se o tom mělo diskutovat a poradní fórum by se mělo být jisté tím, že eh, je jeho práce brána vážně a respektována ze strany agentura. Takže možná paní, eh, pan předseda našeho výboru by mohl napsat dopis eh, do Frontexu, že pro výbor Libe nebo pro Evropský parlament je to poradní forum nesmírně důležité tak abychom na to poukázali, protože si myslím, že to je praktický krok, který můžeme udělat a není zase tak náročný. Potom chci navázat na to, co jste říkali o e, spolupráci Frontexu s třetími zeměmi, jak by bylo dobré udělat analýzu e, lidskoprávní předtím, než jsou uzavírány tyto dohody. A my zde řešíme také právě zprávy Frontexu e, o spolupráci s třetími zeměmi a to je možná také něco, na co bychom mohli poukazovat při jejich pojednávání. Děkuji. Děkuji paní z Děkuji vám, paní předsedkyně. Výbor Libé navštívil hranici mezi Bulharskem a Tureckem, není to zas tak dávno. A také jsme ehm, řešili otázku těch pohraničních hlídek, sešli jsme se s místními zástupci Frontexu a ze strany vstupu občanské společnosti jsme při naší návštěvě pochopili, že je to tak, že když Frontex je vlastně součástí eh, toho postupu, mm, to střežení hranic, tak eh, jsou dodržována pravidla a nedochází k nějakým excesům, ale když tam Frontex není zapojen, tak se do, tak dochází k více problémům. A mě by zajímalo teda, jestli legitimizování určité situace je součástí rozhovoru mezi vámi a vedením Frontexu protože když jsem se vrátila z této návštěvy v Bulharsku, tak jsem si z ní odvezla to, že Frontex se nezapojuje nějak neočekávaně do toho procesu eh, střežení hranic, tak eh, ty příslušné složky, v tomto případě Bulharsko, eh, tak je tam nemají k tomu, aby nějak eh, udělali nějaký oponentní posudek ze strany Frontexu, jak probíhá jejich ochrana hranic, ale přece jenom jde o to, aby ta ochrana hranic byla zajištěna podle určitého standardu a zdá se, že ne k tomu dochází. Potom situace v Maďarsku, kde vy jste poukázali na to, že zde by tedy možná nadále Frontex neměl eh, působit a já chápu, že zde není omezená přístup, e, přítomnost Frontexu na hranice e, s Maďarskem, ale stále tam ještě tedy jsou a vy to kritizujete. Ale já se trochu ztrácím v tom, jakou roli zde může vlastně Frontex ještě hrát na vnější hranici e, Schengenu, kde je nyní vlastně postaven obrovský zátaras a ten příliv migrantů tímto, z tohoto směru je eh, minimální. Takže eh, co vidíte zatím je a co si o tom, eh, <laughs> co to, co to myslíte vy a co si o tom myslí Maďarska. Já vidím, jak se na to teď tváříte, ale kdybyste to mohli ještě formulovat slovně, prosím. A potom třetí otázka. Když vznikla ta organizace Evropské eh, eh, pobřežní a pozemní pobřežní stráže a pozemní stráže, tak tam byla taková teoretická úvaha, protože samozřejmě to stále ještě to byla zodpovědnost eh, členských států a jejich příslušné jurisdikce, v níž fungoval Frontex. A nyní se tady chci zeptat, jaký je zde vztah mezi těmi jednotlivými státy a Frontexem. A ten pohled tedy na ty nové oblasti zodpovědnosti. A potom bych byla ráda, kdybyste rozvedli více dohody s třetími zeměmi. Kolegové se ptali na Libie, Turecko a také jste slyšeli, že jsme tu zde vydali zprávu, která se týkala eh, dohody Frontexu s Albánií. A zde mám pocit, že my zde vlastně provádíme takový Eh, outsourcing, eh, střežení hranic do třetí země eh, pomocí Frontexu, jako zde vy můžete hrát roli. Děkuji, poslední řečník, pan Jurek. Děkuji. Vlastně moji otázku už položila paní kolegyně Gomeš. Já jsem se chtěla zeptat, zvláště pana Kesslera, jestli by mohl blíže rozvést eh, to téma porušování lidských práv. Ze strany Frontexu na maďarských hranicích. Jaké aktivity jste zde měl na mysli? A jaká obvinění se zde týkají úředníků Frontexu? Děkuji. Děkuji vám. Než dám slovo našim řečníkům, tak mi dovolte také trochu něco říci. Za prvé ve své eh, zprávě zmiňujete určitou zdrženlivost Frontexu vůči implementaci eh, norem a doporučení v oblasti lidských práv. Paní Gomeš poukázala na to, že vlastně členské státy jaksi ignorují porušování lidských práv, ale já nevím, není to naopak že to opravdu je součástí, nechci říct si strategie, ale řekněme přístupu, který propagují členské státy, protože dejme tomu dohoda s Líbyí, to není něco, co by jen tak náhodou eh, podepsali členské státy. Oni to eh, podepisují, to znamená, že vyjadřují souhlas. Není to tedy ignorování nebo zdrženlivost, je to cílený akt, ten podpis. A tím se dostávám druhé eh, otázce, protože to není úkol, který má vyřešit eh, pověřenec pro lidská práva. To mají eh, vyřešit aktéři v oblasti politiky a ti, kdo rozhodují v náležitých procesech. Takže ano, já souhlasím s tím, co zde říkala Ská Keller, že by bylo dobré, aby za tento výbor napsal náš předseda eh, dopis, který by pokryl celé eh, spektrum témat, to znamená, by zde byla dostatečná kapacita, naplněnost eh, těch eh, pozic, ale i věnovat se pozor, pozornost více těm lidským právům a eh, příslušným dohodám. Také bychom se mohli podívat třeba na rozpočet a jak bychom mohli používat rozpočet k tomu, abyste vám dostalo lepší podpory. Tak a nyní dostanete slovo, abyste zareagovali na otázky, které zde zazněly. It was a lot of... No, ano, zaslechli jsme celou řadu velice složitých, komplikovaných otázek a nejsem si tak zcela jist, že budeme schopni odpovědět dostatečně na všechny tyto otázky, protože prosím, mějte na paměti, že my nejsme monitorovací organizace Frontexu, my nejsme monitorovacím gremiem eh, hranic vnějších. Já někdy mám pocit, že máme dokonce méně informací o určitých věcech než vy ale dovolte, abych tedy se to k tomu teď vyjadřil detailněji. Za prvé, tady musím říct, že já nemám žádná detailní čísla eh, týkající se eh, tedy kanceláří v Maďarsku a v Chorvatsku. To se musíte zeptat komise anebo Frontexu samotného my nedostáváme aktualizované statistiky kolik tedy zaměstnanců Frontexu je tam rozmístěno. A teď bych rád řekl, že my neznáme dokumentaci eh, Frontexu týkající se porušování lidských práv. Já jsem si jist, že kdyby taková dokumentace byla, že bychom informováni byli, ale nemohu vám s jistotou říct, že žádná taková dokumentace není. Ale zatím tedy od nemám žádné informace o dokumentace o porušování lidských práv, která by přicházela z Frontexu. Co se týče Chorvatska, Diskutovali jsme o této záležitosti, ale bylo nám řečeno, a tomu také věříme, eh, že tady nedošlo k žádnému porušení lidských práv v rámci operací Frontexu. Ale opět, my jsme poradní organizací Frontexu, ale ne poradní organizací pro všechny o všech aspektech a situaci na vnější hranici. Hmm, paní Gomešová, k vaší připomínce. Opět, my nemáme žádné vlastní informace týkající se situace v Líbii z titulu poradní organizace. Jak víte, celá řada členů eh, eh, eh, která se tam organizuje nevládní orga, která se tam angažuje nevládní organizace, zpracovávají zprávy o Libii a vy jste citovali z některých těch informací, z některých těch zpráv, například z International Human Rights Watch ale my žádné dodatečné informace přicházející z vlastních zdrojů nemáme, protože my žádné vlastní zdroje nemáme. Ale myslím si, že jste upozornila na velice důležitý bod, na který upozorňujeme i my stále. My se domníváme, že Frontex by podle našeho názoru měl dělat také hodnocení dopadu na lidská práva, než Eh, dojde k tomu, že se bude angažovat v nějaké jiné zemi. Eh, a to eh, teď, co se týče tedy dohody s Albánií, vůbec nevím o tom, že by nějaké takové hodnocení tam probíhalo, než se podepsala dohoda. A proto prostě nejsem schopen eh, odpovědět eh, vám na tuto otázku, či vám k tomu říci něco dodatečného. A paní Spinelli, co se týče operace Sofie, Sofia není operací Frontexu. A proto opět poradní fórum pracující E, v rámci Frontexu vám nemohu dát žádné další informace o tom, co se děje e, v kontextu operace Sofia podívejme se, to je právě ta politická záležitost, protože existuje celá řada různých eh, organizací provádějících různé operace, aniž by tady existovala jakákoliv forma výměny této informací bez jakéhokoliv dohledu eh, toho, jaký to má dopad na lidská práva v těchto nejrůznějších operacích a aktivitách, které probíhají. A než tedy budu, než, než abych hovořil příliš dlouho, tak ještě poslední bod, aby Marta měla šanci odpovědět na vaše otázky. Co se týče hranice bulharsko-turecké, vy jste citovala velice zajímavý argument, který jsme slyšeli rovněž v jiných zemích. Je-li tam Frontex, jsou-li tam zaměstnanci Frontexu, máme lepší kontrolu toho, co se děje, než, protože když bychom je stáhli, tak nevíme o tom, co by se tam dělo. My jsme byli konfrontováni s tímto argumentem už v rámci Frontexu a Maďarska. My jsme řekli, no, je fajn mít ti informace, ale když s touto informací nic neděláte, tak tato informace vám není nic platná. Konkrétně v Maďarsku, když vy sami si nemyslíte, že byste měli něco dělat s takovou informací, no tak by bylo lepší stáhnout eh, své zaměstnance, než tam zůstávat. Ale prosím pěkně, já teď se neodkazuji na žádný konkrétní incident, kde by, do kterého by byli zapojeni zaměstnanci Frontexu v případě porušování lidských práv v Maďarsku. My říkáme, že prezence Frontexu je omezená, ale prezence Frontexu v Maďarsku se koná v takovém kontextu, kdy tedy již není zaručena bezpečnost, která by šla ruku v ruce s zaručila lidských práv. Čili jak chce Frontex zabezpečit respektování lidských práv v kontextu, kde to je velmi nepravděpodobné. Čili my nemáme žádnou konkrétní informaci o něčem, co se stalo. My analyzujeme prostě ten rámec a říkáme, že podle těch informací a podle našich informací a podle našeho hodnocení této obecné situace by lépe bylo, kdyby Frontex odešel, než kdyby v Maďarsku zůstal. Děkuji vám mnohokrát. My se nacházíme ve velice obtížné pozici, protože tady zazněla celá řada otázek, kde eh, samozřejmě je nezbytné mít celou řadu informací a je třeba opírat se o celou řadu iniciativ. Jak už jsme řekli, my všichni eh, Eh, upíráme zraky na tento parlament a myslím si, že došlo k určitému pokroku zohledňování lidských práv ve Frontexu jenom díky vaší neustálé podpoře a vašemu angažmá a my vítáme, že už došlo k předložení konkrétních návrhů, jakým způsobem je možné řešit určité obavy, eh, jakým způsobem navyšovat personál Frontexu, když došlo už k instalování eh, tohoto poradního zaměstnance pro otázky lidských práv, aby operace probíhaly adekvátně aby tedy se neplnil jenom to, co se požaduje, ale aby se e, naplnil správný rozvoj toho mandátu e, poradce pro lidská práva. A to by jistě byl další krok e, ku předu. Jak už jsem řekla, jsme vám vděční za vaše aktivity. Co se týče přístupu k informacím, Eh, to bych ráda mm, trošku poopravila. Je to velice komplexní oblast, kde samozřejmě sdílíme celou řadu informací, které z dobrých důvodů eh, jsou neveřejné, jsou tajné. Mm, a máme tady určité pozitivní kroky, co se týče těch návštěv, eh, které teď pravidelně konáme v rámci operací Eh, například operace navracení, kde jsme byli eh, vybaveni včas eh, těmito informacemi. To znamená, že potom jsme schopni se tam také angažovat. Ale jsou tady jiné věci, kdybychom my více informací očekávali a které nedostaneme a proto se vždycky potom snažíme obrátit na vás, abychom viděli, co by se mohlo udělat pro to, aby se tato situace zlepšila. My rozhodně eh, budeme a stále o tom kon, diskutujeme velice konstruktivně s Frontexem, abychom viděli, eh, jak je oni mohou eh, jak si být lépe vybaveni pro tu práci, kterou dělají. Mm, máme, musíme si uvědomit, že to je extrémně obtížná práce. Díváme se také na situaci, kdy v mnoha případech očekáváme, že Frontex bude eh, hrát takovou roli, že tam vlastně bude tím, kdo bude tvořit pravidla, nebo, ale i s respektováním lidských tvář eh, lidských práv a zároveň ale se nachází prostě tam v určitých situacích, kdy to nemůže zaručovat. Já si velice vážím eh, toho odkazu, který tady eh, zazněl eh, v souvislosti s našimi obavami v rámci navracení a toho, co se děje na určitých hranicích. Stefan už se také zmínil o té skutečnosti, že my bohužel nejsme žádným dozíracím dohledovým orgánem. To znamená, že vám nejsme schopni dát detailní odpovědi na vaše otázky, ale jistě některé z těchto otázek musí být eh, zodpovězeny ze stranu Frontexu. My prostě můžeme jenom vyjádřit obavu a můžeme jenom dát doporučení, jakým způsobem my se domníváme, že by to šlo vyřešit například ehm, zavedením určitých mechanismů eh, které eh, aby v rámci, protože některé aspekty monitorování situace lidských práv už fungují a jistě mohou být zohledněny i nadále. Ale je to práce, ve které musíme pokračovat. A co se týče aspektu dětí, tady bylo to velice konkrétní doporučení eh, týkající se také přidělení odpovědností, monitorování, eh, přidělování zdrojů eh, teď eh, se díváme na ten nový rozvoj. Doufáme, že tento rok bude tedy zveřejněna ta nová strategie, kde budou více zohledněna tato lidská práce. A my se snažíme dodávat doporučení právě pro tu bezpečnostní doložku, eh, aby ale bude to vyžadovat samozřejmě ještě další práce a jak říkám, my jsme tady proto, abychom vás podpořili. Nevím, my jsme se snažili prostě odpovědět na to, co jsme odpovědět mohli. Děkuji mnohokrát a těšíme se. Možná, že Stefan ještě chtěl něco podotknout. Dovolíte-li já někdy mývám dojem, že vy si myslíte, eh, že eh, prostě eh, předseda toho poradního fóra o základních právech nemůže nic dělat. Ona dělá velice cennou práci, ale potřebovala by posílený mandát. Ona jistě e, musí hodně bojovat také. E, potřebuje, protože nemá dostatek kvalifikovaného personálu, aby mohla lépe pokrýt tento svůj mandát. Neznamená to, že ona by nic nedělala. E, děkuji, děkuji za vaši návštěvu, za prezentace, za odpovědi na všechny otázky. To je velice důležité téma a jak řekla paní Keller, která eh, požádala tento výbor, aby napsal dopis a poukázal na tyto problémy. Já si myslím, že bychom to měli učinit na, jak na praktické úrovni, poukázat na rozpočet, tak i na politické úrovni. Klot vám rozešle eh, návrh dopisu, k němuž se budete moci vyjádřit a chci také kolegům navrhnout. Eh, toto je pravdou, že často se odmítá přístup k dokumentům, s výmluvou, že se jedná o důvěrné dokumenty. Já eh, mám takovou zkušenost, že někdy ty důvody nejsou tak odůvodněné, ale každý poslanec má právo vyžádat si přístup k dokumentům a je-li mu to zamítnuto, může jít k soudu. Takže budeme-li mít specifické otázky, budeme-li mít nějaké specifické eh, informace, můžeme tento požadavek vznést. Děkuji vám za návštěvu. Uh, Kolegové, s určitým spožděním se tedy dostáváme k dalšímu bodu, ale jistě čas doženeme. Eh, bod 4 a 5 na našem pořadu jednání jedná se o dohodu mezi Evropskou unii a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014 až 2020 a podobná dohoda také se Švýcarskou konfederací. Máme dva zpravodaje, eh, ti tu nejsou. Prvním je pan Primdal Vistisen za EKR, ten eh, nemohl přijít a zpravo, zpravodajem pro zná druhé téma, jako od Marajš, ten tu taky není. Pan Vistisen požádal předsedu, aby přečetl následující vyjádření. Podle nařízení 515 roku 2014 země eh, spojené s implementací aplikací eh, šengenských aky se účastní eh, v ISF hranice a víza. Tato dohoda eh, umožní eh, nezbytná aranžma a umožní komisi také převzít odpovědnost za provádění rozpočtu nástroje eh, v této přidružené zemi a určit příspěvek Islandu do rozpočtu Unie. Podle názoru vašeho zpravodaje tato dohoda Eh, naplňuje klíčový cíl šengenského AKI, to znamená sdílet odpovědnost za efektivní a jednotnou kontrolu vnějších hranic na jedné straně a na k zajištění jednotné a i, promiňte, eh, řešení nelegální migrace a na druhé straně Eh, hladké přecházení vnějších hranic v souladu eh, s eh, závazkem Unie základním právům a, svobodám a lidským právům. Spravodaj doporučuje, aby Evropský parlament dal svůj souhlas tomuto, tomuto návrhu a podobná, podobný návrh se týká Švýcarska. Pan spravodaj, pan Moráš také doporučuje parlamentu, aby souhlasil k uzavření této dohodě v co nejkratší možné době a já doufám, že stínoví zpravodajové budou souhlasit s těmito návrhy. Chce si nějaký ze stínových zpravodajů eh, vzít slovo pan Debre, ano? Eh, Paní předsedkyně, no bych rád řekl, že naprosto souhlasím s panem zpravodajem. Okay, wild statement there. Dobře, tak to šlo hladce. Je, ještě někdo další se hlásí o slovo? Ne? V tom případě lahůta pro procesní pozměňovací návrhy 16. května v poledne, to je středa. Hlasovat se bude 24. května. Evropská komise se chce vyjádřit? Všichni souhlasí. Myslím, že není tady potřeba Všichni jsme spokojeni. A tím se dostáváme k bodu 6 na našem pořadu jednání, ale ano, máme tady zpravodaje. Bod 6. Dovoz kulturních statků nařízení navrhla Evropská komise 13. července loňského roku, aby zabránila dovozu kulturních statků do EU, které byly nezákonně vyvedeny ze země původu. E, tyto nezákonné obchody jsou spojeny s praním peněz e, a financováním terorismu. E, IMCO a další výbor společně odpovídají za tento návrh, LIBE vypracuje Eh, stanovisko. Eh, naším zpravodajem je pan Chrysogonos, ale rozptiluje jej paní Spinelli. Eh, paní Spinelli, laskavě přestaňte rozptilovat našeho zpravodaje. Pane Chrysogonosi, máte slovo. Vážení kolegové, kulturní statky a kulturní dědictví mají eh, nezas, nezastupitelnou kulturní, sociální, ekonomickou hodnotu a jsou nezbytné pro paměť i identitu lidí a vytvářejí i pocit sounáležitosti se společenstvím. Kulturní eh, dědictví jako neobnovitelný zdroj je unikátní, nenahraditelný a nezaměnitelný. A Eh, často se potýká se závažnými problémy, které se týkají kulturního, ekologického, sociálního, ekonomického a technologického proměňování eh, a dotýká se to všech aspektů života. Nezákonné obchodování s kulturními statky podporuje terorismus, praní peněz, vyhýbání se daním a organizovanému zločinu. Odhaduje se, že globální nelegální trh uměle, s uměleckými díly a kulturními statky má hodnotu 6 až 8 miliard dolarů ročně. Byl by to tedy třetí největší nelegální trh po, tr- po eh, drogách a zbraních. Je důležité také, že máme důkazy, že teroristické skupiny, jako je ISIS, využívají tento nelegální trh s uměním, k financování své činnosti. Umělecká díla a kulturní statky, které ISIS e, ukradl e, nebo vyplenil v e, Iráku, Syrii a Sýrii, většinou se dostanou na prodej v aukčních domech v Evropě i přes platnou evropskou legislativu, která zakazuje obchodovat s těmito kulturními statky. Jedním z nejhlasitějších takových případů eh, se eh, se týká eh, kulturních statků z Ilmíry, starobylého syrského města, které byly propašovány do Evropy. Evropa si velice váží kulturních statků a je zde mnoho bohatých kupujících a proto je Evropa vhodným odbytištěm pro kulturní statky. Vzhledem k distribučním kanálům přes hranice není snadné zastavit tento nelegální obchod. Ten přezraniční, eh, ta přezraniční povaha eh, ukradených eh, statků kulturních a uměleckých děl, které volně probíhají, se týkají různých jurisdikcí, jurisdikcí s rozdílnými právními úpravami a dochází k soudním sporům a nemáme dostatečně jasné a jednotné standardy na řešení tohoto problému. Mimo to, eh, různé mezinárodní evropské a právní nástroje, které v současné době platí pro restituční nároky, co se týče eh, uloupených uměleckých děl, eh, jsou jsou fragmentární a nejednotné. Vzhledem k tomu všemu není pochyb o naléhavé potřebě zlepšit regulativní rámec eh, pro eh, tedy <clears throat> navrá, navrácení uloupených eh, uměleckých statků. Evropská komise tedy jde správným směrem, ale je potřeba, aby práci ještě vyjasnila a zlepšila. Nezákonné nezákonný obchod, pašování kulturních statků, měleckých děl, z archeologických nalezišť, muzeu, muzeí, eh, muzeí, galerií a eh, i z míst ozbrojených konfliktů, kterých se dopouštějí zvláště teroristé a další zločinecké skupiny, ale také, eh, a zažili to mnohé evropské země, včetně Řecka, to je potřeba odsoudit a e, trestně stíhat. V tomto kontextu Evropská unie a členské státy by měly schválit vhodná opatření k boji proti nezákonnému obchodování a pašování kulturních statků, které mají původ v zemích ozbrojeného konfliktu, zvláště ze strany teroristických nebo jiných zločineckých skupin, a umožnit e, Eh, bezpečný návrat eh, kulturních statků. Tato opatření musí obsahovat eh, zákaz obchodu takovými to kulturními statky, když má členský stát odvodněné podezření, že se jedná o umělecké dílo, které pochází z oblasti ozbrojeného konfliktu a od teroristických skupin, pakliže původ tohoto kulturního statku není dostatečně dokumentována Mimo to k provádění navrženého opatření je potřeba eh, komisi svěřit prováděcí, eh, prováděcí pravomoci, tak aby bylo možné dočasně skladovat takové umělecké statky a i umožnit jí schválit další, eh, další procesní pravidla. Prováděcí pravomoci je také komisi potřeba přenat, předat tak, aby mohla vzniknout spolehlivá elektronická databáze pro bezpečné uchovávání a snadnou výměnu informací o těchto stacích mezi členskými státy. Ve eh, prospěch eh, transparentnosti a demokracie je potřeba eh, tyto pravomoci předat komisi po pečlivé debatě s členskými státy a parlamentem Eh, tato debata by měla vzít v úvahu veškeré, eh, veškeré důležité aspekty. Podle návrhu komise by bylo dobré na, nastavit, nastavit určitý minimální eh, práh pro všechny kategorie kulturních statků. Podle mého názoru tento práh není dostatečný k účinné ochraně kulturních statků před nezákonným obchodováním, protože existuje řada objektů, které jsou důležité z hlediska, eh, z hlediska vědy, umění, archeologie eh, a eh, dalších, dalších uměleckých směrů, které byly uloupeny v uplynulých letech. Takže si myslím, že ten minimální práh by měl být stanoven na minimálně 55 let, abychom mohli zabránit na nezákonnému obchodování s kulturními statky. Je potřeba také zabránit průchodu těchto kulturních statků Evropskou unii a e, každý převoz takového zboží by měl, e, by měl e, probíhat pouze, pouze vybaven odpovídajícím eh, vyhlášením nebo prohlášením dovozce. Jedná se také o ochranu eh, předmětů, eh, které mají svůj původ ve fauně, flóře, vojenské historii a co se týče nejrůznějších pečetí, mincí a nejrůznějších předmětů uměleckého umělecké povahy. I když to může zvýšit byrokracii a náklady na obchodování, je to nezbytné pro zaručení transparentnosti a efektivity v boji proti nezákonnému obchodování kulturními, kulturními statky a jejich vedlejších účinků. Je také potřeba, aby eh, držitel eh, těchto statků prohlásil a podepsal, že toto zboží bylo vyvezeno ze země v souladu uh, s jejími právními pravidly, i třeba přesto, že se jedná o stát, který je signatářem uh, UNESCO a uh, tady smlouvy UNESCO o ochraně kulturního dědictví. Pakliže se takové kulturní statky dostanou do celního teritoria Evropské unie a e, nebudou přitom splněny podmínky e, v odstavci 1 a 2 článku 3. V případě, že dojde k e, zadržení nebo zabavení takového kulturního statku, je potřeba odpovídajícím způsobem zarušit ochranu takového kulturního statku v souladu s unijním právem. Za účelem odpovídajícího monitorování archeologických, eh, eh, archeologických nalezišť, zvláště v zemích eh, ozbrojených konfliktů a v zemích trpících přírodními katastrofami, je potřeba, je potřeba zaangažovat Mezinárodní observatoř a asociaci mezinárodních muzeí a galerií, tak, aby bylo možné spolehlivě zabránit, zabránit úniku kulturních statků. Navíc členské státy by měly vypracovat eh, kampaň, která bude šířit povědomí o eh, významu kulturních statků, eh, které pocházejí z těchto míst ozbrojených konfliktů. Je potřeba, aby členské státy odpovídajícím způsobem informovali kupující takového zboží a další subjekty. Komise by měla co nejrychleji schválit pravidla, která pomohou provádět toto nařízení. Já jako zpravodaj jsem ochoten vyslechnout vaše názory, aby se tento návrh ještě zlepšil a abychom ještě posílili boj proti nezákonnému obchodování kulturními statky v Evropské unii. Děkuji, pane zpravodaji. Hlásí se dva kolegové o slovo, takže jim dáme možnost. Vážení kolegové, vážený pane Kryzogonusy, děkujeme vám za prezentaci vašeho návrhu. Komise předložila návrh týkající se financování terorismu prostřednictvím obchodování s kulturními statky. Podle mého názoru je důvod k tomu bojovat proti terorismu je zásadní, ale nemůže to být jediný důvod pro zastavení této formy organizované trestné činnosti. Máme zde společnou paměť evropské civilizace, která je takto ohrožována tímto obchodováním e, kulturními statky, protože na trhu je řada takovýchto e, statků, které vlastně e, přichází z nelegálního plenění různých vykopávek v krizových oblastech. A to je proti humanitě a obecně kulturní paměti lidstva. Pokud je kultura vyňata ze svého kontextu, tak eh, vlastně eh, lidé přicházejí tím také o své zvyky a dochází k porušování kulturní paměti. A porušení takovéto jednotící vazby vede vlastně k další desintegraci válečných a krizových eh, zón. Ukradené objekty mají také minimální hodnotu pro eh, vědecký výzkum. K plnění eh, archeologických vykopávek se docházelo vždy i před kolapsem v oblasti Sýrie, Egypta a podobně. Ale dnes už eh, má obrovské rozměry. A dokud je možné se nějak nelegálně zapojit do lukrativního obchodování nelegálně získanými eh, kulturními statky, tak takovéto nelegální eh, vykopávky a mm, plenění vykopávek bude pokračovat. A je zde i otázka poptávky po eh, kulturních stacích, mimo jiné na trhu evropských soukromých obchodníků s uměním. A proto se EU neměla zaměřovat jenom na otázku dovozu, ale měli bychom si také položit otázku, kdo by měl mít e, tu základní možnost, aby měl přístup k těmto kulturním památkám. A podle mého názoru je to veřejnost. A musíme si položit také otázku, zda soukromé vlastnictví starožitnictví může být, starožitných předmětů může být vlastně e, přijatelné, protože existuje rozsáhlý černý trh, který tedy pošlapává tu kolektivní kulturní paměť. A bez soukromých sbírek by ty objekty mohly být vystaveny veřejnosti, mohly by být pro účely jejich eh, vzdělávání i pro estetické důvody. Jaké existují jiné důvody, proč by zde mělo být vlastnictví eh, starožitných předmětů? Je důležité posilovat toto povědomí a potírat trestnou činnost, takže je zde třeba spochybnit otázku e, soukromého vlastnictví takovýchto předmětů. A to, co navrhuje komise, je podle mého názoru nedostatečné. Páne Kestře, omlouvám se, ale mohl byste už pomalu... Ano, já už se dostávám ke konci, už jenom 30 vteřin. Ve většině zemí původu je nelegální eh, vlastnictví eh, starožitných předmětů již od 19. století, takže nevím, proč bychom zde měli mít tuto možnost, když je tato oblast eh, tak postižená černým trhem a nelegálními operacemi. Děkuji. A nyní paní Gomeš. Děkuji. Já mohu plně podepsat to, co říkal můj pan kolega. Ale Myslím si, že to není jediný důvod, proč opravdu potřebujeme tyto kroky namířené proti nelegálním obchodování s kulturními statky, ale je to určitě důležité, ta potřeba bojovat proti terorismu, protože dobře víme, že financování terorismu využívá právě této možnosti vlastně plenění různých eh, starých památek na světě, a zvláště v oblasti Sýrie, Iráku a nedávno době také v Libii. A tímto prostřednictvím vlastně financovat tyto nelegální teroristické aktivity. A pak jsou zde i další důvody, mimo jiné na ně poukázal pan předřečník, které vedou k tomu, že bychom měli být znepokojeni. A já bych chtěla požádat pana zpravodaje a také zvážím, jak to tedy promítnout do další spolupráce. Chci poděkovat za tu dosavadní a eh, chci se ptat také eh, na roli svobodných celních skladů při skladování takovéhoto zboží. A při dohledu orgánů a zjišťování eh, původu tohoto zboží proto v souvislosti s panem Apej jsme začali řešit tuto otázku. Mimo jiné jsme navštívili Lucembursko a tam to bylo opravdu zajímavé, protože my jsme se ptali ministra financí Lucemburska a to svobodné celní eh, sklady svobodný celní sklad v Lucemburku by mělo kontrolovat jeho ministerstvo financí, ale odpověď jsme ještě nedostali. A Potom je další takovýto eh, sklad eh, v Dubaji, v Singapuru, ale i v Ženevě, takže není to jenom čistě evropská otázka, je to otázka globální. A je to třeba řešit, hlavně z toho hlediska, které je potrženo v naší zprávě. Takže rozhodně toto je důležitá zpráva, a kromě toho, že tedy tento zdroj příjmu terorismu by byl mm, omezen, tak si myslím, že je důležité také si říci, co, zi, co udělat, když se například naleznou takovéto předměty, eh, až jsou třeba propašovány do Evropy. Orgány je třeba identifikují, ale není možné je obratem vrátit do dané země jejich původu, protože tam třeba není momentálně vláda. To je třeba situace v Libii. Víme, že existuje síť, kterou od, rozkryla španělská policie, co by zdroj starožitných předmětů, které jsou pašovány z různých míst Libie. Pokud se tyto předměty najdou, tak je třeba, aby se o ně nějaký orgán postaral, protože je to prostě dědictví lidstva, dokud nenastane možnost, aby se zase tyto statky eh, eh, vrátily do země, kde bude řádná vláda, která se řádně o tyto předměty postará, což momentálně o Libii říct nelze. Děkuji, než dáme slovo opět zpravodaji. Chce k tomu něco připojit komise v této fázi? Nikoli? Nebo ano? Stručně. Děkuji. Jenom několik málo věcí. Velice vám děkujeme za pozměňovací návrhy, rozhodně je zvážíme. Eh, mohou-li nějakým způsobem zlepšit ten návrh a něco k otázce navracení těch kulturních statků. Stávající právní základ článek 307 smlouvy to nemohl pokrýt a nejsem si úplně jistá, jestli zde vlastně EU má právní možnost eh, nějakým způsobem legislativně řešit navracení předmětů z členských států do třetích zemí. Co se týče umluvy UNESCO z roku 97, tak tam ta možnost je. Myslím, že se to tedy takto děje prostřednictvím diplomatických eh, eh, úřadů. Myslím, že takto to tady probíhá. Samozřejmě eh, zpravodaj zde navrhuje 75 let jako ta minimální hranice ale byl by zde určitý problém eh, určitých eh, kategorií, které třeba zařadit do oblastí, kde je třeba dovozní licence, například paleontologické statky a fauna a flora, je otázka, zda to jsou vůbec kulturní statky, protože nevytvořili lidé a například eh, paleontologické statky, tak je zde i určitá ta věková hranice délky existence. Potom to, na co zde řečníci poukázali, myslím, že to také odráží příslušné memorandum. A vlastně eh, odůvodnění návrhu a analýzy dopadu, které jsme v souvislosti s návrhem eh, vypracovali. Potom jsme přemýšleli o těch předmětech, v těch tzv. volných zónách a jsou zahrnuté do návrhu a potom také tedy daňová oblast, daňový režim v těchto volných oblastech je tam zařazen. Potom kulturní statky, které byly ukradeny, myslím, že to je v řešeno v článku 3, že je možné v naléhavých situacích tyto eh, statky skladovat dočasně eh, orgány v zemí, kde ty předměty momentálně se nachází, dokud se ta situace například ve válečných zónách nestabilizuje. Dobře, a nyní dostane pan zpravodaj slovo, aby téma uzavřel. Já bych chtěla jenom vyjádřit své poděkování všem účastníkům diskuse za jejich velice konstruktivní připomínky a rád bych jenom připomněl, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. května 12 hodin. Děkuji vám mnohokrát. A to tím se dostáváme k bodu 7 a 8, ale jak už jsem řekla, ty byly odloženy, čili o nich dnes nebudeme diskutovat a tím pádem se dostáváme k bodu číslo 9. A to je vlastně moje otázka. E, to je záležitost týkající se Eh, otázky k písemnému zodpovězení komisi z 8. listopadu 2017 týkající se italského zákona o šestileté době povinného uchovávání telekomunikačních údajů. Eh, protože tam mm, bylo teď navrženo, že by se to nemělo skladovat déle než 6 let, ale víme, že to bylo schváleno v rámci schvalování zákona o luxech, podle mého názoru o tedy vysavačích, což podle mého názoru vůbec s tím eh, nesouvisí. To je tedy zvláštní způsob, eh, jak provozovat politiku. Komise mi odpověděla, ale já bych ráda využila práva tohoto výboru, abych tuto otázku položila na zasedání našeho výboru, abych dostala plnou odpověď od komise, protože komise mi řekla, že to je národní kompetence, že to není kompetence komise. A, no, ale já se domnívám, že komise pravděpodobně pracuje na novém legislativním návrhu týkající se nové směrnice povinného uchovávání údajů, ale šestileté období podle mého názoru se mi zdá být příliš velké a ne v souladu s evropským právem. Čili co s tím komise hodlá dělat? Myslím, že je tady paní Vedlej, zástupce ředitele příslušného oddělení. Děkuji vám, paní předsedkyně. Abych doplnil obrázek, ráda bych znovu citovala odpověď, kterou vám poslal pan komisař Amabulos eh, k první části vaší otázky, kterou jste nám poslala. Komise odpověděla, že si uvědomuje, na že zná vnitrostátní práva a že dojde k rozhodnutí, zda se zavede právo pro porušení Eh, postupu, až budeme dostatečné informace. A v druhé části odpovíme, že eh, co se týče kompetencí komise zakotvených eh, ve smlouvách, kontrola vnitrostátních legislativ náleží vnitrostátním orgánům, zejména jejich příslušným gremím a jejich soudům. A k třetí části vaší otázky odpovídáme, že práce pokračují, týkající se tedy práce na uchovávání dat eh, a eh, přitom se sledují nejnovější výroky tedy příslušného Evropského soudu a eh, komise se účastí také jednání s členskými státy v rámci tohoto tématu, které se projednává na radě. A Eh, v rámci pracovního programu 2018 komise dokončuje svou práci na legislativním návrhu týkající se uchovování osobních údajů, teda, pardon, týkající se údajů. Eh, dovolte, i když samozřejmě dám eh, otázku i dalším. Já vám teď už dám otázku, protože jsem to formulovala já. Vy jste říkala, že to přísluší jednotlivým vnitrostátním kontrolním orgánům ale eh, příslušný italský eh, orgán předložil tuto informaci vládě, ale tam prostě, ale oni tyto orgány kontrol nemohou zastavit jako eh, tu, nemohou zastavit průběh toho, aby se to nestalo zákonem, ale potom tedy by občané se museli dovolávat svého práva prostřednictvím soudu. Nedomnívá se komise, že toto není ten správný způsob eh, prostě do prosazování práva. Vždyť je to obtížné pro občany, choď obracet se na soudy. Já si myslím, že komise by měla posilovat vymáhání obča- eh, evropského práva a také tím pádem pomoci tedy těmto občanům aby jim práci usnadnila. Ale eh, nejprve tady, tady máme dva další dotazy od našich poslanců. Já jsem se Sofie nejprve chtěla vyjádřit k tomu, že chci poděkovat za to, jak si formulovala svou otázku, protože to je nesmírně důležitá otázka. Jedná se o situaci právního státu v Itálii. Musím říci, že odpověď pana komisaře Avramopolu se mě tedy rozhodně neuspokojuje. Já se domnívám, že jak vnitrostátní, tak evropské kompetence spolu tady souvisejí. Vždyť se jedná o evropské zákony. Je tomu tak, že tento zákon prodlužuje tedy povinné uchovávání telekomunikačních údajů a proti tomu se obrátil garant ochrany soukromí u nás a odkazoval se přitom na předpisy a judikaturu Evropské unie a jurisdikci, zejména na rozsudek Tele 2 Evropského soudu,Ního dvora. A e, také formuloval, že prostě není možné akceptovat ustanovení, která nejsou poměrná a že tady musí být jenom určité lhuty. To je tedy něco velice podstatného a v rámci nouzové situace, dejme na boj proti terorismu nebo proti mafii, eh, tady prostě dochází k nebezpečí, že se bude legalizovat stále více specifických zákonů a proti tomu se Eh, eh, obrátil eh, tento pověřenec na ochranu soukromí v Itálii, tedy a odkazoval právě na ten rozsudek Evropského soudního dvora tedy 2, kde se praví, kde se, kde prostě se praví, kde se hovoří o těch nepoměrně dlouhých lhutách. Já si myslím, že by bylo třeba usilovat o zahájení řízení pro porušení. A e, o to také šlo i v ústní otázce, protože to vlastně narušuje i vůbec základu, základní hodnotu právního systému Evropské unie. Na jedné straně se tady kritizuje Polsko a Maďarsko, ale teď by se dala kritizovat i Itálie, protože i tímto se tady porušuje ta zásada právního státu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se moc omlouvám, že musím odejít okamžitě po té, co položím svou otázku, protože mám schůzku mimo parlament. Ale myslím si, že tato otázka je pro nás v parlamentu nesmírně důležitá. E, tento zákon v Itálii má svou historii. A e, co se týče uchovávání dat, to už jednou bylo jaksi soudem zrušeno. A teď tady máme takový postoj, jak už jste se o tom zmínili a máme z toho dojem, že italská vláda nebyla ochotna vít vůbec nějakou diskusi eh, o době povinného uchovávání. Určitým způsobem to jakoby skrývali. A pak se řekne, aha, tak to je ale národní kompetence hovořit o eh, této záležitosti, ale to není pravda, protože základem je článek 20 Evropské směrnice o boji proti terorismu, mm, což by mohlo být zohledněno jako správná reference, když si uvědomíme, že preambule této směrnice hovoří o proporcionalitě a dalších záležitostech a kde se také hovoří o eh, úmluvě základních práv Evropské unie. A máme více než jeden důvod, abychom měli evropské stanovisko k tomuto zákonu a aby se vážně přeskoumalo, zda je to v souladu s našimi pravidly. A z tohoto pohledu já skutečně nechápu, jak to, že jediná odpověď komise je, vždyť je to vnitrostátní kompetence. Protože když toto, s tímto já přijdu ke svým občanům v mém volebním obvodě, tak oni se na mě podívají a řeknou mi, já jsem si myslel, že máme Evropskou unii se společnými hodnotami a se společnými Eh, pravidly, jak je to možné. A myslím si, že komise by tady měla jednat více, dělat o něco více, než jenom říci, že to není jejich kompetence. Děkuji mnohokrát a než opustíte tuto místnost a než dám slovo ještě eh, zástupkyni komise, ráda bych navrhla oficiálně koordinátorům, aby zvážili eh, obrátit se také na právní službu, aby se vyjádřili k tomu argumentu, který nám dala komise, a sice, že to není evropská kompetence. Já bych ráda měla před sebou analýzu tohoto argumentování komise skutečně z právní služby, takže jako koordinátorka to dávám vám a svěřuji vám to do rukou. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já eh, chápu, že eh, se chcete soustředit především na tu otázku, proč komise zatím ještě nezahájila tento proces pro porušení s Itálií a na co čeká. Myslím si, že důležité je zdůraznit, že diskuse o tom, jakým způsobem by povinné uchovávání údajů mělo vypadat, to je velice komplexní záležitost. Je to součást široké, širší tedy diskuse a politikou komise je před jakýmkoliv rozhodnutím či zaváděním nebo s aktivováním a tohoto, jak protože je třeba samozřejmě zahrnout do toho také ty národní, ta národní schémata. A e, to je hodnocení, které ještě probíhá a které my jsme ještě neuzavřeli. E, díváme se na to společně s členskými státy, s Europolem, s Agenturou pro lidská práva. Díváme se na celý dopad této záležitosti. Díváme se na to i z ohledu mm, z toho aspektu vymáhání práva. A je to prostě velice komplexní, ještě komplexnější, než jsme si původně mysleli. A to, to je ten důvod, proč ještě komise nezahájila tento eh, proces pro porušení práva. No, mě by tedy zajímala tato analýze, protože jestli analýza, jestli je to tak komplikované, tak vždyť eh, vlastně i, ve vaší odpovědi vy pořád hovoříte o vnitrostátních kontrolních orgánech, ale vnitrostátní kontrolní orgány říkají, toto právo je porušení vnitrostátního práva, protože to je evropské právo. No, e, tak trochu už mě unavuje, že v každé odpovědi, které, mi dává, které dáváte na naše otázky z odpovězení, říkáte, že, že monitoruje situaci. No, vy toho monitorujete ale hodně. Jestliže vnitrostátní dohlížecí orgán se domnívá, že došlo k porušení evropského práva, práva, ale nemá to právo, nemá tu kompetenci konat, tak byste měli konat vy. No, každopádně oficiálně eh, to předkládám našemu výboru, abychom požádali o legální právní analýzu této situaci, zejména tedy obligace Evropské komise, povinnosti Evropské komise vynutovat eh, evropské právo a ne v době, kdy je to nepohodlné. A přece je třeba to udělat co možná nejrychlejší, proto, nejrychleji, protože to je povinnost Evropské komise vůči evropským občanům. Každopádně děkuji za to, že jste tady mezi námi byla. Teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. Okay, now we have a little pro- Teď máme trochu problém, protože další bod na našem pořadu programu číslo 10, boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva, zpravodaj tu ještě není. Za dvě, tři minutky. Tak to zvládneme. Dvě nebo tři minutky. Můžete si jít koupit kávu nebo umít ruce. Nebo si zaspívat. Kdo by chtěl zpívat? here, so we can start. Is that it? Yeah. <laughs> Můžeme na- začít. Uh, we're still apparently the rapporteur is in an elevator somewhere, so he can't be far. Takže máme zpravodaje. Of course, we can quickly take all sorts of official decisions here now. Eh? <laughs> Samozřejmě teď můžeme učinit řadu různých oficiálních rozhodnutí. It says on the agenda point 10, push. <laughs> bod 10 na pořadu jednání. Budeme jít puč. Zpravodaj at point but the for point is in an elevator. Spravodaj eh, je stále na cestě sem. rapporteur. <laughs> hurá, hurá, takže tady máme zpravodaje. Okay. As he's taking his seat, I will do... Mezi tím, co si bude sedat, tak já představím bod 10 na našem pořadu jednání bude eh, vlastně nás informovat o aktuálním stavu jednání o boji proti praní peněz prostřednictvím trestního práva. Eh, a eh, nejprve tedy Duben, potom, eh, potom ve Štrasburku a pan kolega nás bude informovat o aktuální situaci. Děkuji, paní předsedající. Já se velice omlouvám za to, že jsem přijel pozdě, ale letadlo mělo spoždění. Někdy se to stane, že to chvilku trvá, než se člověk dostane z jednoho konce Evropy na druhý. Děkuji kolegům, stínovým zpravodajům za veškerou práci na toto důležité téma. Děkuji také bulharskému předsednictví za jeho úsilí o nalezení kompromisů, které budou přijatelné pro všechny instituce. Děkuji také Evropské komisi za konstruktivní přístup během vyjednávání. Nám jde především o účinný právní text, který bude jasný, celistvý a zajistí, aby pachatelé neunikali spravedlnosti a abychom jim zabavili zdroje příjmu podle soudce Falconeho a toho, co nás naučila, naučil, musíme sledovat především peníze, chceme-li eh, přijít na zoubek mafii a organizovanému zločinu a teroristům. A tento nástroj úřadům eh, umožní eh, právě toto, to znamená odebírat výnosy z trestné činnosti. Eh, proběhla čtyři zasedání na odborné úrovni, podařilo se nám dosáhnout pokroku a dosáhnout dohody ohledně některých důležitých bodů. A 30. května snad eh, práci ukončíme během politického trialogu. Během trialogu jsme dospěli k dohodě eh, ohledně určitých eh, důležitých bodů. Rozsah působnosti směrnice, eh, která by se měla vztahovat na různé trestné činnosti bez výjimek, potom co se týče zásad, sankcí, To znamená také zákaz účasti eh, na, ve veřejných, eh, na veřejných činnostech a také eh, rada se snažila o dosažení dohody, co se týče témat, která jsou důležitá pro Evropský parlament. A je také potřeba mít soudní pojistky pro odebírání výnosů z trestné činnosti pachatelům. Eh, ještě několik bodů nám zbývá, ale jednání dokončíme a potom přijdeme s textem, který umožní trestat a zabraňovat eh, tomuto druhu trestné činnosti. Závěrem chci říci, že jsem poměrně spokojen tím, čeho jsme doposud dosáhli. Pan Zdechovský. Děkuji, paní předsedající. Já mám několik otázek. První otázka eh, směřuje, co jsou ty konkrétní závěry, čeho by se to mělo konkrétně týkat, eh, působnost, eh, působnost tohoto to, této zprávy a chtěl bych vědět, jaké jsou největší překážky v dosažení kompromisu v rámci negociace. Slyšel jsem, že některé členské státy mají s tou zprávou nebo měly s tou zprávou nějaký problém, tak jestli se to podařilo vyřešit ty problémy. A poslední věc, jestli jste se nějak zaměřili na převádění malých částek uvnitř členských států, protože většinou dostáváme ty data o pohybu velkých částek napříč členskými zeměmi, ale uvnitř těch členských států, jestli tam jste třeba se zaměřili eh, na přesouvání malých částek, protože řada těch teroristických organizací nebo výnosů z nějaké trestné činnosti probíhá tím způsobem, že dochází k přesunu malých částek, ale poměrně často mezi různými účty a mezi různými skupinami. Okay, no other request. Nikdo další se o slovo nehlásí. Allora, intanto ringrazio il collega Cekosky per le domande. Non ho, uh, non ho preso la traduzione. Kolegové, děkuji za tuto otázku. Já jsem na začátku neměl sluchátka, takže možná mi něco uniklo, ale chci říci, že tady jde o směrnici, která vlastně v oblasti trestního práva. My nehovoříme my vlastně hovoříme o harmonizaci trestně právní legislativy členských států. Tak, aby trestní zákonníky jednotlivých členských států byly harmonizované a aby pokrývaly stejné typy trestné činnosti. Jedná se tedy o výnosy z trestné činnosti by se měly postihovat stejně. Takže praní peněz by se právě postihovalo stejně ve všech členských státech. V tomto směru harmonizujeme trestní právo. Jde o e, trestné činy páchané e, fyzickými a právnickými osobami a tady vznikne množina ustanovení, které se eh, budou zaměřovat na eh, řešení sporů za situace, kdy třeba nějaký členský stát se nechce zabývat řešením nějaké trestné činnosti. A potom tam máme ožehavé otázky, jako je třeba konfiskace, to znamená zabavování výnosů. A tady stále ještě čekáme na kvalitní návrh od komise, ale už jsme se pokusili dosáhnout určitého pokroku. Využíváme totiž zkušeností z různých členských států a užíváme tohoto vzoru eh, a nabízíme jej pro ostatním členským státům. Tímto způsobem chceme harmonizovat právní úpravu. Žádná asi organická legislativa nevznikne, to možná až příštím legislativním období. Jsou před námi určité eh, potíže, protože co se týče trestního zákona, trestní zákoníky jako takové vlastně nejsou považovány jistými členskými státy za prioritu. Ale my jsme vycházeli z takových určitých předpokladů, že převážná většina členů rady a převážná většina poslanců Evropského parlamentu se dokázala shodnout, dosáhnout pokroku a snaží se akceptovat koncepty, které zpočátku se zdály být sporné. Hovoříme tady o sankcích, hovoříme o prevenci trestné činnosti, právě trestné činnosti, která vede k praní peněz. Eh, eh, Evropská komise chce něco dodat? Ne? Dobře. V tom případě můžeme uzavřít tento bod a tím se dostáváme k bodu 11 na našem pořadu jednání a to je schůze neveřejná in camera. Takže kdokoliv, kdo zde nemá být během tohoto neveřejného zasedání, prosím opustte jednací sál.